Good evening to everybody. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám všem. Ráda bych po... tady pozdravila všechny zástupce národních parlamentů na tento zasedání mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Uh, Rozdělíme naše zasedání do dvou eh, částí. Jedna část se bude zabývat otázkou záruky pro děti jako nástroje pro boj s chudobou a poté budeme hovořit také o spravedlivém minimálním příjmu. Ale ještě předtím, než tedy začneme naši rozpravu, tak řeknu pár věcí, které se týkají organizace tohoto zasedání. Co se týče tedy řečnických karet, tak jsou k dispozici v této zasedací místnosti a samozřejmě je vyplní všichni poslanci, kteří budou chtít hovořit. Máme tady tyto bílé karty, ale dávejte pozor, protože máme různé řeznické karty jak pro blok číslo 1, tak pro blok číslo 2. Co se týče řečnické doby, tak to budeme rozdělovat podle následující rovnice. Takže vždy tři zástupci národních parlamentů, poté jeden poslanec Evropského parlamentu, poté zase zástupci tří národních parlamentů evropský poslanec a tak dále a tak dále. Je možné, že budeme nicméně muset tento systém trošičku přizpůsobit nebo uspůsobit vývoji eh, rozpravy. A předám slovo panu Gordonovi Marasovi, předsedovi eh, výboru pro zaměstnanost, důchodový systém a sociální partnerství chorvatského parlamentu. Takže prosím, předávám vám předsednictví. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já budu dále hovořit chorvatsky, takže prosím klidně si nandejte teď prosím vaše sluchátka a budu hovořit chorvatsky. Dámy a pánové, paní Duriš Nikolsonová, dámy a pánové, jsem opravdu velmi rád, že zde dnes mohu hovořit před vámi, poslanci národních parlamentů a poslanci Evropského parlamentu. Jsem velmi eh, rád, že budou s námi i zástupci Evropské komise a budeme hovořit o velmi důležitých tématech. Budeme hovořit o záruce pro děti jako nástroji pro boj s dětskou chudobou. Samozřejmě víme, jak důležité jsou demografické změny. Samozřejmě víme, že musíme vyvinout eh, snahy pro to, aby všichni naši občané mohli žít ve stejných spravedlivých podmínkách. A já opravdu věřím tomu, že tato otázka je opravdu velmi důležitá. I z toho důvodu, že naše obyvatelstvo stárne. Všichni víme, že musíme investovat do budoucnosti. A kdo je více naší budoucností než naše děti? Takže je třeba opravdu apelovat na všechny, aby začali co nejrychleji jednat. Jsme velmi rádi, že nová Evropská komise uznala také důležitost a zcela zásadní charakter tohoto tohoto problému. Máme tady také zástupce Evropské komise, který je právě zodpovědný za, tyto, tém, za tato témata. Takže tímto budu předávat slovo paní Dubravce Šujice jako místo předsedkyně Evropské komise, která je zodpovědná za otázky týkající se demokracie a demografie. Paní předsedkyně Nikolsonová, pane předsedo Marasi, pane Šmite, Dámy a pánové, poslanci a poslankyně národních parlamentů, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, děkuji vám za tuto příležitost, kterou jste mi dali, abychom se zde tedy potkali a hovořili o záruce pro děti. Pan, můj kolega, pan Dombrovský, eh, bude také hovořit, nebo s vámi hovořil o evropském semestru a paní předsedkyně von der Leyen tedy už zmínila toto zcela zásadní téma i v souvislosti s evropským semestrem. A my se tedy podíváme na tuto záruku pro děti právě v tomto kontextu. Ursula von der Leyen se eh, vyjádřila v tom smyslu, že musíme více investovat do našich dětí jako do naší budoucnosti. A toto jsou tedy slova předsedkyně Evropské komise, která poukazují samozřejmě na důležitost zajistit co nejlepší podmínky pro život dětí a pro boj s dětskou chudobou. Eh, jde jak si mým hlavním cílem i e, úkolem pana Nikolase Šmite je představit vám základní charakteristiky právě záruky pro děti do budoucna. Je zcela zásadní, aby všechny děti dostaly dostatečnou podporu v průběhu svého dětství a dospívání. Ochrana dětských práv vychází z třetího článku smlouvy o Evropské unii. A jakou roli tady hraje Evropská komise? Já bych ráda podpořila evropské státy v této oblasti v roce 2017. Evropský parlament společně s radou a komisí se ujistil, že boj s dětskou chudobou se stane opravdu integrální součástí Evropského pilíře sociálních práv. Dámy a pánové, pánové, před několika málo měsíci v průběhu svého slyšení jsem hovořila o tom, že chci investovat více do dětí a já se tohoto cíle i nadále držím a opakuji, že potřebuji vaši podporu. Potřebuji vaši podporu proto, aby se tak určitě stalo. Já rozhodně budu vycházet eh, z doporučení Evropské komise z roku 2013. V tehdy ve svém sdělení Evropská komise říkala, že bude investovat právě do znevýhodnění dětí, aby prolomila začarovaný kruh dětské chudoby. To znamená, je třeba zajistit opravdu vysoce kvalitní služby pro děti tak, abychom také byli schopni zajistit, že všechny děti se budou podílet na demokratickém životě na území Evropské unie. A přidanou hodnotou na evropské úrovni bude právě záruka pro děti Child Guarantee, která se bude zaměřovat právě na boj s překážkami na národní úrovni. Hlavně ty překážky, které neumožňují dětem přístup k zásadním službám, které potřebují pro pro svůj blahobyt a zdravý rozvoj. Integrovaná záruka pro děti musí pomoci právě tam, kde děti žijí se, pouze s jedním rodičem nebo kde rodinné příjmy jsou velmi nízké. Musí zajistit také pro všechny děti přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání, k adekvátnímu bydlení a k dalším zcela zásadním podmínkám pro zdravý a důstojný život. A Evropská komise chce udělat všechno pro to, aby se řádně načasovala právě celá iniciativa týkající se dětské záruky. Nikolas Schmidt bude za chvíli hovořit více dopodrobně o našich plánech a našich iniciativách, které jsou tak zásadní pro tento zcela zásadní pro tuto zásadní oblast. To znamená, jaká je ta strategie na obranu dětských práv? Samozřejmě, že jsme na začátku celého procesu ale naším cílem je udělat všechno pro to, abychom chránili i hlavně zranitelné děti, jak online, tak offline. Musíme udělat všechno pro to, aby také děti žily ve spravedlnějším ehm, prostředí a jistě budete rádi, když zjistíte, že tato strategie má také podpořit participaci dětí na demokratickém životě Evropské unie. Pod za a myšlenkou je pod záštitou konference pro budoucnost Evropy budeme chtít pořádat takzvané dětské dialogy a také letní tábory, které budou tematicky zaměřené, tak, aby se tam probírala témata, která budou navrhovat samotné děti. Komise se snaží samozřejmě co nejvíce se angažovat v životě dětí a mladých lidí. Je třeba se zaměřit také na ochranu dětí, eh, uprchlíků, migrantů a nedoprovázených dětí. To jsou právě ti nejzranitelnější lidé v naší společnosti. Nemůžeme si dovolit zanedbávat tuto budoucí generaci našich obyvatel. Máme velmi dobrý právní základ, například článek 3.3 smlouvy o fungování Evropské unie a také eh, článek 24 a 32 umluvy o lidských právech. A jaké jsou tady klíčové body i v souvislosti s agendou 2011 Evropské unie? Nesmíme zapomínat samozřejmě také na umluvu OSN o právech dětí. Všechny evropské státy podepsaly toto úmluvu, ale samozřejmě chci co nejširší konzultace se všemi zúčastněnými partnery, včetně zástupců občanské společnosti a neziskových eh, organizací, ale pro koho to děláme? Proč to děláme? Děláme to pro své děti a také proto chci vyslechnout i děti protože děti a mladí lidé musí s námi být na stejné eh, lodi. V první polovině roku 2021 budeme chtít tuto strategii dotáhnout do konce. Všichni jsme byli kdysi dětmi a proto je velmi důležité, aby všechny děti měly právo a přístup eh, ke stejný, ve stej, za stejných podmínek k těm zcela zásadním službám my chceme také slyšet hlas dětí i v rámci konference o budoucnosti Evropské unie. Dámy a pánové, vycházíme eh, z mechanismu pro sociální ochranu Evropské unie. Samozřejmě ta je v souladu také s eh, agendou OSN pro rok 2030 a udržitelný rozvoj. Samozřejmě chceme zajistit co nejvyšší přidanou hodnotu pro podporu a posílení práv dětí. Díky tomu budeme mít také lepší eh, nástroj, se kterým budeme moci jednat v rámci multilaterálních for. Prosím, nezapomínejme na to, že dětská práva jsou univerzální pro všechny a to bez ohledu na to, kde se to dítě nachází. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Šujco. Děkuji mnohokrát za vaše úvodní slova. A doufám, že váš plán také zahrnuje přístup eh, k internetu pro děti a jejich ochranu online. Dnes, eh, když eh, mi dcera zavolala, tak mi neřekla, že mě má ráda, ale že Wi-Fi nefunguje. Mimochodem. Eh, takže děti mají dnes eh, různé priority, musíme na ně dbát. A nyní bych eh, chtěl dát slovo panu Nikolovi Šmitovi, evropskému komisaři pro zaměstnanost a sociální práva. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane předsedo. Úvodem bych chtěl říci, že jsem velice potěšen, že se mohu zúčastnit této debaty na tak důležité téma a to zde v Evropském parlamentu se právě zrodila myšlenka eh, záruky pro děti. A vzpomínám si, že v roce 2015 jsem se zúčastnil semináře, v jehož čele stál jeden z našich eh, kolegů, jako zástupce tehdejšího lucemburského předsednictví, eh, když se právě tato myšlenka zrodila, a byla předložena. Jak víte, předsedkyně komise, paní Ursula von der Leyen, eh, a už to zmínila předřečnice, eh, slíbila, že tuto myšlenku záruky pro děti podpoří, tak aby mm, bylo pomoženo každému dítěti v nouzi. A já se jsem dostal eh, tuto eh, úlohu na starosti, bude to součást mé práce našeho akčního plánu. Budu těsně spolupracovat s paní místopředsedkyní Sujčou, která eh, v této oblasti eh, eh, vede a předložím spolu s ní rozsáhlou strategii o právech dětí. Děti v nouzi v bídě mají neférový start do života, ale jak víme, bída se dotýká každého v rodině, to znamená rodičů i dětí dětí. Chudé děti za normálních okolností žijí v chudých rodinách a e, proto musíme vnímat e, naše opatření pro chudé děti v rámci širšího přístupu eh, boje proti eh, chudobě. Eh, to znamená, když budeme řešit chudobu rodičů a poskytneme jim správné příležitosti, tak z toho budou profitovat i jejich děti. Pro rodiče potřebujeme rovné příležitosti a slušné pracovní místa, pracovní příležitosti. Potřebujeme jim zajistit eh, pracovní eh, výcvik, rekvalifikaci a potřebujeme eh, také férové pracovní podmínky. Na dalším zasedání budeme diskutovat o minimálním mzdě, ale už nyní bych chtěl zmínit, že to je také nástroj, který přispěje k důstojnému životu rodičů a dětí. Také musíme zajistit adekvátní sociální ochranu a přístup k základním službám. Toto je důležitý nástroj v boji proti chudobě a vylo vyloučení eh, zásada nebo princip 11 Evropské eh, charty sociálních práv, což schválil také Evropský parlament, tedy vy, zakotvuje právo eh, dětí na vzdělávání a péči dobré kvality eh, už v rané fázi a také právo dětí na ochranu před chudobou a eh, na to, aby děti z, ne, z nevýhodněného prostředí eh, měly přístup ke specifickým prostři, opatřením, které jim zlepší situaci. A takto hm, se dětem dostane přidaná hodnota. To může přispět k snížení příliš vysokého počtu dětí dětí, které jsou ohrožené chudobou a e, vyloučením v dnešní Evropské unii. V roce 2019 téměř 19 e, milionů dětí e, bylo ohroženo chudobou v Evropské 27. Tehdy byla ještě, bylo ještě Spojené království členem, takže musíte k tomu připočítat dalších 4 miliony v některých zemích je eh, chudoba dětí vyšší než v jiných, ale společným znakem je, že existuje ve všech členských zemích, také v těch bohatších a proto usilujeme o takový politický nástroj, který eh, podnítí opatření na straně členských eh, zemí, eh, jak ve smyslu politického, tak i finančního zajištění. Evropská unie může sehrát důležitou a silnější roli v boji proti chudobě dětí inovativním přístupem, podporou investic a Eh, vytvořením inovativního adekvátního rámce a tak podnítit pozitivní opatření eh, přímo na místě, tak aby politická vůle a národní financování šly eh, ruku v ruce. Já také sázím na vaše odhodlání v tomto ohledu investování do kvalitního a inkluzivního raného vzdělávání dětí, přístupu eh, ke vzdělávání, zdravotní péči, dobré výživě a důstojnému bydlení může prolomit negativní eh, koloběh znevýhodnění dětí. My musíme plnit naše úkoly obezřetně tak, abychom zajistili ten nejlepší možný eh, nástroj. A proto komise bude sázet na studie proveditelnosti, které zadal parlament. První studie ehm, byla prezentována v pondělí a e, umožní nám to navrhnout správné politiky. Záruka e, pro děti bude jen e, jedním z nástrojů v boji proti chudobě a vyloučení v EU. Jak jsem již uvedl, opatření, které prospějí rodičům, prospějí i dětem a komise proto chce také vyvinout rozsáhlý přístup boj proti chudobě, který pomůže členským zemím. To znamená, záruka pro děti bude stěžením prvkem této skládačky. Důležitý je také evropský e, pilíř sociálních práv. E, je to něco, co nám umožní vytvořit politiku v boji proti sociálnímu vyloučení opatření proti nezaměstnanosti, sociální ochraně, přístupných službách, dobrému vzdělávání a samozřejmě také důstojnému bydlení. E, připravujeme e, tedy záruku pro děti na rok 2021, konzultujeme to se zúčastněnými stranami a mm, také debatujeme o silné Evropě a spravedlivém přechodu návrhy parlamentu a komise nám výrazně pomohou v práci. Budeme dále, dále také pokračovat v hodnotných pilotních projektech a budeme z toho vyvozovat závěry. Včera jsem se zúčastnil konference, která uzavřela první fázi přípravné fáze, která, kde byla předložena i první studie proveditelnosti. Fáze 2 a 3 budou následovat. Musíme také brát v pot potaz možnost podpory evropského financování, zejména ESF+. Eh, e Vážení poslanci, eh, v usnesení parlamentu z dubna loňského roku jste naznačili, že zaměření na financování ESF Plus pro záruku pro děti by se mělo zaměřit na eh, chudé děti a důraz by měl být na služby. Požadovali jste 5,9 miliard z financování financování ESF+. To by mělo být vyčleněno na záruku pro děti a členské státy by měly ještě alokovat 5 eh, eh, svých rezerv tak, aby došlo k implementaci eh, doporučení z roku 2013. Já budu sledovat velmi bedlivě trialogy v této věci, ale my nezačínáme od nuly. Evropské fondy již nyní pomáhají mnoha znevýhodněným dětem a proto je naším cílem zajistit dostatečné zdroje na podporu potřebných dětí. Evropské financování samo o sobě nebude dostačující abychom pozvedli děti z chudoby potřebujeme i národní financování a také národní diskuse o tom, jak řešit chudobu dětí a jak implementovat záruku pro děti. Role národních parlamentů a dnes jsou zde zástupci národních parlamentů přítomní, eh, je proto nesmírně důležitá přímo stěžení. Bude-li to dobře zaměřeno, včetně možností z Evropského, Evropského regionálního fondu Ehm, budeme moci dosáhnout potřebných synergií a skutečně eh, docílit změny. Především ale potřebujeme společný silný závazek na všech úrovních, evropský, národní, e, místní, tak abychom vytvořili silnou, odolnou a spravedlivou společnost. Boj proti chudobě dětí je jednou z našich e, priorit, jak to uvedla paní místopředsedkyně Sujča, ale také paní předsedkyně von der Leyen a mm, e, také to bude zakotveno v národních hodnoceních a evropském semestru, takže budeme o tom diskutovat e, nejenom s národními parlamenty, ale vlády a občanskými společnostmi a všemi zúčastněnými stranami. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji panu Nikolasovi Šmitovi jako evropskému komisaři pro zaměstnanost. A teď dáme slovo panu Eduardovi Baruko de Melo. Prosím, máte slovo. Vážení místo předsedové, paní místo předsedkyně Evropské komise pro sociální právo. Děkuji v první řadě za eh, organizaci tohoto setkání se zástupci národních eh, parlamentů. Samozřejmě, že tato debata přichází ve správnou chvíli, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o nových veřejných financích a dalších úsporných opatřeních z minulých let. Takže samozřejmě záruka pro děti je velmi důležitá a vychází také z bodu 11 Evropského pilíře pro sociální práva. Je třeba si uvědomit, že Evropská komise bude za chvíli představovat akční plán pro provádění Evropského pilíře sociálních práv pro, eh, v roce 2021 byla ukončena první fáze studie pro veziditelnosti a v tuto chvíli můžeme říci, že jsme časově že časově zvládáme náš eh, časový harmonogram. Samozřejmě, že tady eh, dětská chudoba je velkým eh, problém. V září v roce 2000 20 byly zveřejněny, pardon, v roce 2019 byly zveřejněny velmi důležité statistiky. 21% evropských dětí žije v příjmové chudobě. 8,5 z nich žije v opravdové velmi špatných hmotných podmínkách. chci říct, že samozřejmě ta dětská chudoba se týká do různé míry různých členských států. Děti v Bulharsku a v Rumunsku jsou v nejhorší situaci, ale i v jiných státech 10 až 20 dětí trpí chudobou. Dětská chudoba je opravdu v Evropské unii rozšířený problém ve všech členských státech. V roce 2013 Evropská rada přijala sdělení týkající se právě boje s dětskou chudobou. V roce 2017 jenom devět členských států se zhostilo iniciativ, které měly posílit právě nové programy, které měly zamezit vylučování dětí eh, trpících chudobou. Evropský parlament také přijal eh, sdělení či usnesení v listopadu 2015. Eh, díky němuž vznikla takzvaná záruka pro děti, která byla také podpořena ještě jedním usnesením eh, týkající se ESF+, o kterém se hlasovalo v dubnu 2019. Hovoříme tady o eh, dětech od 0 do 18 let. Potřebujeme nové strategie pro boj s chudobou dětí a potřebujeme udělat všechno pro to, abychom bojovali právě s hmotnými a finančními problémy těchto dětí. Potřebujeme veřejné politiky, díky nimž budeme moci zajistit například lepší platební a finanční podmínky pro rodiče vychovávající děti. A chci říci, že záruka pro děti je opravdu velmi důležitým nástrojem, který má multidimenzionální charakter a která, který může opravdu bojovat s dětskou chudobou. Děti mají právo na eh, přístupné vzdělávání, přístupné a a, a dobré eh, zdravotnictví a další zásadní služby. Proto, abychom eh, dokázali tyto cíle, tak je třeba dosáhnout také následujícího. Evropská komise musí velmi dobře spolupracovat s členskými státy, musí sdílet společné cíle eh, v oblasti boje s dětskou chudobou. Musí to být také prioritou pro evropský semestr a musí existovat také zcela jasné ukazatele, které budou fungovat pro evropský scoreboard, který bude fungovat jako referenční hodnota pro všechny jednotlivé členské státy státy při vypracovávání jejich vlastních eh, programů. Záruka pro děti musí být zcela zásadním stavebním eh, kamenem pro všechny veřejné politiky. A proto také hovoříme o 5,9 miliardách eh, euro, které byly vloženy do Evropského sociálního fondu a které mají být právě použity na tyto iniciativy. Nicméně musíme si uvědomit, že současná vyjednávání o víceletém finančním eh, rámci, o kterých se jednalo o minulý pátek, tak vlastně počítají s redukcí o 1,7 miliard euro pro ESF. A právě proto ve chvíli, kdy tady hovoříme o nějakém důležitém historickém momentu pro dětskou záruku, tak je to právě teď. A my musíme udělat všechno proto, aby ty peníze nebyly sníženy pro víceletý finanční rámec na období roku 2021 až 2027. V každém členském státě je třeba vypracovat nové schéma pro e, záruku pro děti, která má zajistit a vycházet z těch základních principů, jako je přístup ke zdravotní péči, vzdělávání, e, důstojnému bydlení a dobré výživě. Je třeba e, zaangažovat opravdu všechny e, zaangažované aktéry, včetně veřejných úřadů, sociálních služeb, neziskových organizací, e, vzdělávacích organizacích a dalších další. Dětská záruka musí být klíčovým nástrojem pozitivní změny v životech evropských eh, občanů. A já bych proto v tuto chvíli rád řekl, že samozřejmě všechny ty věci, které byly zmíněny, mohou být tuto, v tuto chvíli prodebatovány do většího detailu a do větších drobností. Právě proto jsme se zde sešli. Musíme podporovat právě ty, kteří představují naši budoucnost, budoucnost Evropské unie. Děkuji. Děkuji. A nyní přistoupíme k dalším řečníkům. Prosím, uvědomte si, že máte každý k dispozici dvě minuty. První je pan Bojko Starovič ze Slovinska. Prosím. Here. <laughs> Good day, jaz bom govoril Budu hovořit slovinsky jsem velice rád, že jednou z priorit nového mandátu nové Evropské komise je posílení systému sociálního pilíře. To bude jistě příspěvek k soli Evropě, která bude spravedlivější a solidárnější. Bude to také příspěvek ke koherentnější společnosti. Jsem také velice vděčný za záruku pro děti, zejména pro chudé děti, které jsou odkázány na podporu ze strany veřejnosti při pokrývání jejich primární, svých primárních potřeb. Potřeby jsou samozřejmě na všech různých úrovních. Chudoba má mnoho dopadů, eh, ovlivňuje duševní, tělesný vývoj dětí, dokonce i vývoj mozku, jak to již procházely neuropsychologické studie. Nejde tedy o tu primární materiální chudobu, ale jde také o ten kulturní sociální kapitál dětí, chlapců a děvčat, kteří musí žít v chudobě a jejich život je velmi skromný. Je třeba tedy vyřešit problém chudoby dětí, Chudé děti často nemají žádné možnosti, nemají dost podnětů, chybí jim také to teplo rodinného krbu. Často pak ve škole nemají stejné možnosti jako jejich vrstevníci, protože jsou sociálně vyloučení a nemohou plně rozvíjet svůj potenciál. Dostanou se do takového začarovaného bludného kruhu a je velice obtížné z tohoto kruhu vystoupit ven. Za Slovensko mohu hodně říci, že čísla Eurostatu z listopadu 2019 ukazují, že riziko sociálního vyloučení pro děti na Slovinsku je jedno z nejnižších vůbec ve srovnání, srovnání s ostatními členskými státy, ale samozřejmě to procento 13,1 je stále příliš vysoké. Děkuji. A nyní paní Světlana Angelová z Bulharska jako další řečnice. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem velice ráda, že se můžu podělit o svůj názor na tyto ústřední, na tato ústřední e, témata, e, která budou i e, tématy pro evropské zákonodárce. Eh, Rumunsko sdílí tento eh, názor eh, na věc a ceníme si aktivit evropských institucí. Myslíme si, že je nesmírně důležité, aby iniciativa pro záruku pro děti je se stala hlavní iniciativou nové Evropské komise v sociální oblasti. Eh, je to téma, které považujeme mm, pro Bulharsko za velmi důležité a to nejenom na národní, ale na celoevropské úrovni. Ostatně bylo to i hlavní eh, téma, sociální téma bulharského předsednictví v roce 2018, kdy jsme schválili několik závěrů rady o snižování chudoby dětí a zvyšování eh, sociální inkluze. A přesně na tomto základu eh, rozvíjíme naše politiky pro děti péče o děti je jednou z našich hlavních eh, reformních eh, aktivit v Bulharsku. Věnujeme také eh, pozornost službám pro malé děti, tedy děti předškolního věku do sedmi let, zejména také děti zdravotně postižené a jejich rodiče. Věříme, že komplexní horizontální přístup v partnerství s ostatními eh, partnery povede k eh, úspěchu a proto je Bulharsko ochotné a připravené se aktivně účastnit a podílet eh, na všech aktivitách souvisejících s zárukou pro děti na úrovni EU. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Evitě Grose Zalitě z Lotyšska. Can you, can you open uh, uh, the mic? Prosím, abyste si zapnula mikrofon. Pēdējos gados Latvija pievērš arvien lielāku Děkuji. Během posledních let Lotyšsko věnovalo mnoho pozornosti materiálnímu zajištění rodin s dětmi. Tedy my se demografickým otázkám velice věnujeme a bude to prioritou i nadále. Momentálně zvažujeme, jak bychom mohli navýšit podporu pro rodinu. Když hovoříme o zárukách, je důležité si uvědomit, že záruky jsou důležité v celé Evropě i s ohledem na to, aby ve všech členských státech byly podobné podmínky, například co se týče přístupu k péči od děti, bydlení a školnímu vzdělávání. Tady je před námi ještě, myslím, velice mnoho práce. Často se chudoba předává z jedné generace na druhou a zde se skrývají asi ta největší rizika, se kterými se potýkáme. záruku pro děti musíme vnímat v širší dimenzi, ne pouze na národní úrovni, ale také na úrovni evropské. Čím silnější budou rodiny, tím silnější bude i samotná Evropská unie. V Lotyšsku pracujeme na to, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve své rodině. Máme eh, několik deinstitucionalizačních projektů, které právě provádíme. A snažíme se hledat řešení, která budou skutečně dlouhodobá. Děkuji mnohokrát. Děkuji jako další za Evropský parlament místo předseda tohoto výboru paní Vilia Blinkveviče. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Za prvé, mám na vás otázku. Potřebujeme skutečně evropskou záruku pro děti? Já se domnívám, že každý by mohl říci, buď komisaři nebo poslanci národních parlamentů, ano, v skutku to potřebujeme. Je to mimořádně důležité. A proč? je to eh, zcela zásadní. Každé dítě, kdekoliv žije, ať už eh, v Litvě, Německu, Chorvatsku, eh, Francii, každé malé dítě má právo na kvalitní vzdělávání, zdravotní péči, bydlení, dobrou výživu. Ale, milí přátelé, jsme politici proč téměř 20 milionů dětí v Evropské unii ve velmi mm, bohatém společenství stále žije v chudobě a nedostává se jim těchto základních služeb. Nikola Schmidt, myslím, řekl, že před pěti lety jsme zahájili toto tažení a začali jsme opakovat a trvat na tom, že potřebujeme Evropskou záruku pro děti. V minulém funkčním období eh, v Evropském parlamentu jsme eh, naléhali na politiky z různých eh, stran, aby podpořili naše řešení. Nestačí ehm, mít národní iniciativy, fondy a zdroje. Musíme spolupracovat, musíme ehm, vyčlenit evropské i národní fondy a sloučit je a pouze tak porazíme ehm, chudobu dětí. Eh, strategie 2020 je všem známý pojem a podle ní měla být dětská chudoba nulová, ale nyní vidíme, že pouze jedna, jeden milion dětí bylo zbaveno chudoby, takže musíme nadále ještě na tom pracovat. A chtěla bych se obrátit na poslance národních parlamentů. Nyní diskutujeme o víceletém eh, finančním plánu. Pokud zůstane v tak redukované podobě, jak je nyní, tak jsem si jista, že děti zůstanou v chudobě tak, jak nyní a nevytvoříme sociální digitální Evropu. A proto žádám o vaši podporu, eh, vaše zapojení a spolupráci, abychom zachránili naše děti. Děkuji. Děkuji. Děkuji za toto emocionální vystoupení. Já miluji politiky s emocemi. Myslím si, že politika ruku v ruce s emocemi je vždy lepší. Pan Ante Babiš z Chorvatska, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, kolegové, jsem opravdu velmi rád, že aktivně se mohu účastnit této debaty týkající se tak důležitého tématu. Evrop, pro Evropskou unii je to velmi důležité, hlavně i ve světle demografických změn a stárnoucího obyvatelstva. Paní Šujca byla zvolena jako místo předsedkyně Evropské komise taky pro otázky demografické a demokratické. My se snažíme přiše regulovat institucionálně. Máme také tady z naší strategii pro děti od roku 2020. Hlavním cílem této strategie je blahobyt dětí. To znamená, jde o to zajistit větší ochranu dětí v souvislosti s implementací již dnes z existujících národních a mezinárodních standardů. Teď jde o to, abychom v rámci této evropské strategie zangažovali všechny zúčastněné aktéry, tak abychom byli schopni identifikovat všechny ty výzvy a složitosti, překážky, se kterými dnes máme co dočení a abychom se s nimi eh, popasovali. Takže co se týče té strategie pro eh, práva dětí, která byla přijata v roce 2015 a máme také evropskou agendu týkající se dětských práv. Za prvé jde o zlepšení eh, služeb pro děti, které mají tedy zlepšit jejich život v souvislosti se zdravotní péčí, vzděláním, kulturou a volnočasových aktivit. Dále jde o to eliminovat všechny druhy násilí vůči dětem. Za třetí zajistit práva dětí ve zranitelných situacích a za čtvrté je třeba zajistit aktivní participaci dětí na každodenním životě. V rámci úvodního komentáře jsme slyšeli, že je třeba se zaměřit také na děti se specifickými potřebami, zajistit i jejich společenskou a sociální integraci a udělat všechno pro to, aby měli přístup k řádné zdravotní péči. Eh, musíme se také zaměřit na lidi s postižením. Eh, eh, péče o děti probíhá různým způsobem a za přispění různých finančních prostředků v různých eh, státech. Mohu říci, že ten eh, rozvoj nebo pokrok je pozitivní, ale ten manevrovací prostor pro zlepšení je stále velký. Musíme se podívat tedy hlavně na děti s postižením a na děti žijící v chudých rodinách. Myslím si, že ty následující rozpočty musí zajistit právě zlepšení životních podmínek těchto dětí. Děkuji. A, dále paní Skortorma z Kypru. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Ano, zajistit tuto záruku pro děti je pro nás imperativem. Je to také východisko z této složité situace, která také poukazuje na to, kolik dětí vlastně je sociálně vyloučených. Ano, nemusím, nemyslím si, že nehovoříme pouze o tom, že je těch dětí v této situaci velmi mnoho. Jde v podstatě o zločin, který pácháme na nich. 25% dětí pod 18 let nemají eh, přístup ke zdravotní péči, nežijí v důstojném eh, bydlení, nejsou řádně živiny. A to je přesně to pokrytectví Evropské unie. Protože podívejte se, dětská chudoba tady nevznikla ze dne na den, to je prostě výsledek politik, které se nedrží pokynů Evropské unie. Teďka hovoříme o těch potřebách, hovoříme o tom, že to musí být naše priorita boj s dětskou chudobou, ale eh, ne, eh, pracovali jsme ruku v ruce v posledních letech, když jsme vlastně schvalovali všechna ta úsporná opatření v posledních letech, když jsme snižovali minimální mzdu, když jsme snižovali Eh, dotace a sociální podpory i se vědomím, že to bude mít zcela zásadní dopad na stovky tisíc rodin, ve chvíli, kdy jsme vlastně vydávali memoranda, ve chvíli, kdy jsme oklešťovali vzdělávací eh, programy, kdy jsme vlastně odsouhlasili to, že zmizí speciální programy pro děti s postižením, to je prostě hypotéka, které se nezbavíme, protože děti, které žijí v sociálním vyloučení, prostě nebudou mít stejné možnosti, nebudou se moci stejně rozvíjet, nebudou mít takovou pravděpodobnost, že budou moci si rozvíjet své schopnosti a talenty v porovnání s dalšími dětmi. <laughs> Podívejte se, tady nemusíme teďka organizovat další konference, tady prostě stačí jenom politická vůle, která tady prostě chybí i z důvodu současné ideologie, politické ideologie. Ano, my tady hovoříme takovými planými slovy, a, ale e, ty fondy, o kterých tady hovoříme, se prostě potom někde rozmělní v administrativě a vůbec se nedostanou k dětem. Podívejte se, nebude, nesmíme schovávat hlavu v písku a něco s tím opravdu udělat. Děkuji paní Agnes Juneirus, e, skupina SND, členka Evropského parlamentu. Děkuji, děkuji za vaši účast, protože si myslím, že je velmi důležité, aby na téma, jak zabránit dětské chudobě, jsme nehovořili jen o tom, co dělat na úrovni EU, ale také jak postupovat společně na jednotlivých úrovních zprávy i na národní úrovni. Chtěla bych zdůraznit jednu z poznámek eh, komisaře Šmita, totiž, že dětská bída není pouze problémem chudších členských zemí, ale že se vyskytuje i v bohatších. Já sama eh, pocházím z Nizozemska a i tam se vyskytuje eh, chudoba dětí a měli bychom se za to stydět. Čísla tady již zazněla. Víme také, že když nastartujete eh, eh, svou eh, životní cestu v chudobě, tak vás to pronásleduje po celý život. Je důležité pro mě, abychom také vyvíjeli tlak na nebo vyvinuli tlak na účastníky diskuse příští čtvrtek, když budeme jednat o víceletém finančním rámci. Eh, já se také, jsem také zahambena, eh, že pocházím z Nizozemska a máme premiéra, který klade příliš velký důraz na rozpočet, chce mít eh, rozpočet s jedním procentem HDP, místo toho, aby se zaměřil na nutnosti. Eh, takže jde o to, eh, jak zajistit eh, náš přínos k Evropské záruce pro děti. Jde tedy o spolupráci na národní úrovni v zájmu zlepšení života dětí. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Staras z skupiny EPP. Děkuji, děkuji oběma komisařům a děkuji také všem. Samozřejmě, otázka týkající se dětí a mladých dětí, to je zcela zásadní téma pro všechny. Jde hlavně o zranitelné eh, mladé lidi. Tím mám na mysli hlavně třeba děti s postižením nebo děti se specifickými potřebami, ale ve chvíli, kdy máme členské státy, které se nazývají právními státy, to znamená, že mají být samozřejmě garanty, garanty toho, že budou bojovat s dětskou chudobou. A ve Španělsku, ve Španělsku vlastně tvrdíme, že Žádné dítě nemůže vyrůst bez vzdělání a zdravotní péče a řádné výživy, pokud by totiž ty naše služby měly fungovat tak, jak chceme, aby fungovaly, no tak prostě by takové děti vůbec nemohly existovat. Pokud k něčemu takovému dochází v evropských členských státech, tak to znamená, že tady něco selhává, že tady něco nefunguje. Protože podívejte se, my jsme se snažili prostě hned detekovat vlastně eh, mm, rodiny, které eh, trpěly nějakými zásadními problémy, které vedly například k podvýživě u dětí nebo k nějaké opravdu velmi zranitelné situaci dětí. To znamená, ve chvíli, kdy hovoříme o tom, že tady takové děti máme, tak to znamená, že něco u nás nefunguje. A teďka se ptám, jak budeme strukturovat tuto záruku pro děti, aby to neznamenalo, že členské státy se zřeknou své povinnosti a zodpovědnosti a řeknou si, no tak se o to postará Evropská unie. Takže jak to udělat? Chceme samozřejmě, aby strukturální fondy byly využívány řádnými způsoby, to, řádným způsobem. To znamená, je třeba zcela jasně a dobře, pečlivě, bedlivě dohlížet na to, jakým způsobem prostředky ze strukturálních fondů jsou využívány na národní úrovni. Ale chci říci, že záruka pro děti nemůže nahrazovat povinnost jednotlivých členských států postarat se o své děti. To znamená, ano, musí to být doplněk, ale nemůže to být absolutní náhrada. Děti jsou nejzranitelnějšími obyvateli našich zemí, to znamená, je třeba se na ně eh, zaměřit i v souladu se, se sociálním pilířem. A co se týče eh, postižení, hovoříme o inkluzivním vzdělávání, ale když se podíváme na mapu a na využívání vlastně inkluzivního vzdělávání, no tak si musíme uvědomit, že to inkluzivní vzdělávání nefunguje prakticky nikde. Nikde. A teď je, je třeba se konečně podívat na to, jak tedy to zajistit jak to zajistit, protože to je součástí sociálního pilíře a musíme se tedy podívat právě na zranitelnou situaci dětí, dívek a chlapců s postižením. Děkuji. A dále pan Dragos Spilsaro z Evropského parlamentu. Colleagues, um... Vážení kolegové, Hovořit nadále o významu záruky pro děti by bylo zbytečné, protože myslím, že jsme dospěli alespoň ke shodě, že je to eh, významné. Nikdo nemůže popírat význam dětí ve společnosti. Problém, jemuž čelíme, je nyní, jestli eh, tady eh, využijeme příležitosti zásadní reformy. Hovoříme o digitální dohodě, o zelené dohodě. Proč nemůžeme hovořit o dohodě ku prospěchu záruky pro děti? děti. A mm, uvedu eh, Příklad, mohli bychom e, ušetřit 1 trilion eur, e, protože neinvestujeme do prevence, neinvestujeme do rané péče o děti, o mládež a v podstatě máme obrovské e, účty za veřejný sektor a my bychom přitom mohli mnohem lépe nebo přijímat mnohem lepší politická opatření ku prospěchu dětí a mládeži. Pokud překleneme tři eh, hlavní eh, zákopy, jednak eh, politický rozkol, to znamená, že máme stále ještě určité rozdělení mezi skupinami, které věří v práva a vlastně právní závazek státu zajišťovat právo a druhá skupina, která věří v investice. Nyní už máme důkazy o tom, že investice mohou být i sociál, mít sociální návratnost a kapitálovou návratnost. Investice do eh, lidského kapitálu je zásadní, takže mm, tento rozkol musíme zacelit. Další rozkol mezi veřejným a soukromým. Je tendence myslet si, že pouze veřejný sektor je odpovědný, eh, ale to je pokrytectví i soukromý sektor má odpovědnost. Víceletý finanční rámec je stěžení, ale my eh, můžeme využít i jiné nástroje v rámci soukromého sektoru. A dále rozkol mezi vládami, který se vyskytuje na úrovni EU, ale my musíme samozřejmě zapojit do eh, řešení problému i ostatní úrovně státní zprávy, místní, regionální a tak dále. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, paní Alicia Holmes, Dimels, SAD. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že když nasloucháme tomu, co říkají naši kolegové, tak se všichni shodneme na tom, že dětská bída a chudoba to je opravdovou výzvou. Jedna, jedno z každých čtyř eh, dětí eh, čelí sociálnímu vyloučení a dalším problému. A co je zcela jasné, je to, že pokud budeme tu nerovnost, eh, pokud nebudeme nic dělat s nerovností už takto útlém věku, no tak eh, v, když ty děti budou starší, tak už s tím těžko něco uděláme. Je to naprosto neakceptovatelné. V prosinci roku 2018 Evropský parlament se vlastně schválil další posílení Evropského sociálního fondu o víc jak 5,9 miliard euro protože jsme si stanovili boj s chudobou dětí jako jednu z hlavních priorit našich eh, politik. A právě proto máme tedy tady už takto stanovenou prioritu, která musí být součástí víceletého finančního rámce a není akceptovatelné, abychom tady hovořili teď o opětovném oklešťování a redukci prostředků pro nový víceletý finanční rámec. To znamená, jak se s tím vypadá, co s tím uděláme. Členské státy se musí s tímto problémem potýkat, to je jasné, ale potřebují také pomoc ze Evropské unie. To znamená, že na finanční úrovni se musíme podívat na to, jak ty peníze do Evropského sociálního fondu zpátky dostat. Děkuji paní Fabiola Cardozo z Portugalska. Dobrý den. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milí kolegové, já jsem velice ráda, že jste mohu být eh, účastnice této akce, tohoto projektu. A Eh, líbí se mi, že tady nehovoříme pouze o číslech, ale zejména o lidech, o osobách a zejména o dětech, protože děti jsou naše budoucnost. Naslouchala jsem místo předsedkyní výboru o to, to, která má ve svém portfoliu demografii a demokracie. Já si myslím, že je to velice šťastné propojení dvou oblastí, dát vlastně do jednoho portfolia komisařky dvě takto důležitá téma, která nám dovolí zároveň bojovat s chudobou jsou, a posilovat demokracii a inkluzi. A to ve všech zemí Evropské unie. Záruka pro děti by měla být velice užitečným nástrojem našeho boje který nám umožní dosáhnout našich obou cílů, jak jsem je právě zmínila. Já bych se chtěla ještě zeptat, zda hodláte připravit nějaká specifická opatření, která budou zahledňovat ty rozdíly, které bohužel stále ještě existují v mnoho členských zemí Evropské unie mezi chlapci a děvčaty. Jakým způsobem chcete řešit tuto otázku těchto rozdílů? A máte připraveny nějaké specifické, eh, nějaká specifická opatření, která by se věnovala sexuální orientaci a genderové identitě, tedy nějaká opatření, která by eh, se snažila potírat mnoho forem násilí, které bohužel v mnoha společnostech ještě existuje a zaměřuje se proti takovýmto dětem. Děkuji. A nyní Kazimierz Kolběcky z Polska, prosím. Szanowni Państwo, s dužem Vážení dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo, s velkým zájmem analyzujeme připravenou iniciativu záruky pro děti, která je jistě velice důležitá a je výborné, že jsme měli návštěvu pana Šmita u nás v polském parlamentu. Já mu mnohokrát děkuji za to, že nás navštívil. Samozřejmě boj proti chudobě a zejména chudobě dětí je jedna z prioritou polské vlády. Od roku 2016 jsme značně navýšili finanční podporu rodinám s dětmi a to v rámci programu Rodina 15krát více. Tady jsme provedli určité přesunutí finančních prostředků právě ku prospěchu polských rodin. Tento program Rodina 15 plus má za cíl zlepšit situaci polských rodin, snížit chudobu a také investovat do lidského kapitálu. V Polsku již Máme také další program, který se již plně realizuje a to se věnuje mladým lidem do 18 let s postižením. Jde nám o to, aby tito mladí lidé měli stejné příležitosti jako všichni ostatní již od samého počátku života. Zaměřujeme se na potřebnou zdravotní péči, a je to velice důležitý prvek naší rodinné politiky. Nástroje podpory rodin a dětí jsou pro nás zásadní proto, abychom vlastně tímto způsobem podporovali společnost jako celek. Je důležité, aby děti měly stejné příležitosti. Máme také takový specifický průkaz pro početné rodiny, který je velice populární u nás. Mnoho rodin již takovýto průkaz mají. A tento průkaz eh, dovoluje rodinám, aby získávali různou formu podpory. Já bych tady chtěla upozornit eh, všechny na skutečnost, že máme takovou akci, která si skutečně podle mne pozornost zaslouží. A e, ta se tedy věnuje právě pro rodinné politice a máme celou řadu různých specifických porem podpory. Děkuji. Včetně online. Děkuji. Děkuji vám. Tato diskuse byla velmi plodná, velmi užitečná. Chci poděkovat zástupcům komise rovněž za jejich vstupy. My si uvědomujeme tento palčivý problém a jsem rád, že jsme v diskusi zaznamenali společný přístup a společnou podporu řešení této problematiky. Chceme udělat něco, co se jeví velmi logickým, totiž každý, kdo se narodí, by měl mít eh, rovné příležitosti eh, jako kdokoliv jiný ve společnosti. Takže ve společnosti by měly panovat eh, rovné příležitosti. Znamená to, že je před námi ještě mnoho práce. O těchto iniciativách eh, se bude hovořit ještě mnoho. Máte mou plnou podporu a myslím, že se shodneme na tom, že Evropská komise i eh, vlády členských zemí by měly přistupovat k této věci s plnou vážností, a my se domníváme, že každé dítě má mít eh, eh, rovnocené příležitosti ve vzdělávání a oskutečňování svých snů bez ohledu na to, kde žije. A my uděláme vše, co je v našich silách, aby se to podařilo uskutečnit. A věřím, že se podaří tento problém v blízké budoucnosti uskutečnit nebo vyřešit. A nyní bych chtěla, chtěl dát slovo paní Duriš Nicholsonová, aby uvedla druhý problém, a sice problematiku minimálních mest. Takže nyní zahájíme druhou sekci, která se bude věnovat minimálním mzdám, ale má určité spojení s první částí s dětskou chudobou, protože pan komisař uvedl, že opatření, eh, která eh, prospějí rodičům, ehm, prospějí také dětem. Nejdříve bych chtěla udělit opět slovo panu komisaři Šmitovi, aby nás uvedl do eh, tématu, tedy do tématu spravedlivých minimálních mest adekvátní mzda je zcela klíčová pro férové pracovní podmínky a pro důstojné bydlení pro všechny pracovníky a zaměstnance v EU. A to je něco, co se hodně vyzdvihuje také v Evropském pilíři sociálních práv v rámci principu 6. Minimální mzda stanovená kolektivní smlouvou nebo zákonem je klíčová právě pro ty, kterým eh, hrozí právě ty nejnižší příjmy. To znamená, je třeba tímto způsobem bojovat proti chudobě a mzdové nerovnosti. Hovoříme tedy tady o posilování práce a posilování také participace žen na pracovním trhu. Samozřejmě, ale ta situace je velmi, velmi odlišná v jednotlivých členských státech. Mzdové nerovnosti narostly v mnoha částech Evropy, kde právě velmi mnoho pracovníků v tuto chvíli se vyrovnává s nižší kupní silou z důvodu nižších mest. Hovoříme tady o něčem, co jde proti eh, sdílené prosperitě, kterou tak propaguje Evropská unie. A to je také ten důvod, proč paní předsedkyně von der Leyen hovoří o navržení nového legálního nástroje, který zajistí, že každý pracovník a zaměstnanec na území Evropské unie bude mít minimální mzdu, minimálně v lednu komise přijela dokument, která právě odstartovala konzultace mezi sociálními partnery v souvislosti tedy s akčním plánem Evropské unie, který se bude týkat minimální mzdy. To znamená, férová minimální mzda by měla přispět k následujícím věcem. K navýšení kupní síly těch nízkopříjmových skupin ve všech evropských státech. Měla by také stimulovat poptávku a zároveň podporovat zaměstnanost a hospodářskou soutěž a konkurenceschopnost. Bude také vést ke vyšší konferenci konvergenci na úrovni pracovního trhu ve všech členských státech a zajistí taky celoplošně rovné podmínky na pracovních trzích v celé Evropské unii. Je třeba využít tento historický moment proto, abychom zajistili to, že minimální ferová mzda se stane skutečností ve všech členských státech. Evropská iniciativa nebude stanovovat nějakou uniformní jednotnou férovou mzdu ve všech státech Evropské unie. Je třeba samozřejmě zohlednit dopady této mzdy na zaměstnanost a hospodářskou sílu. Taková ta iniciativa také nebude trvat na statutární eh, minimální mzdě v těch evropských členských státech, které jsou do velké míry pokrývány kolektivními smlouvami. Tyto systémy Tyto systémy eh, samozřejmě budou ovlivněny statutárními férovými minimálními mzdami, ale budou zároveň také chráněny. Tato iniciativa má posílit kolektivní vyjednávání v těch členských státech, kde kolektivní vyjednávání je stále velmi slabé. A musíme právě v těchto státech podporovat a posilovat sociální dialog a také posilování institucionálních partnerství. Minimální mzda bude stanovována prostřednictvím kolektivních smluv nebo prostřednictvím legislativních předpisů vždy s ohledem na národní tradice a na autonomii sociálních aktérů. My už jsme iniciovali první fázi konzultace zúčastněných aktérů a poté tu konzultaci, která skončí na konci února, na začátku března, Evropská komise proskoumá všechny názory vyjádřené v rámci této první fázy. Očekáváme, že aktéři začnou také <clears throat> lépe spolupracovat mezi sebou a poté Evropská komise iniciuje druhou fázi této konzultace, která se bude týkat právě obsahu této, tohoto nového legislativního dokumentu, který se bude týkat férové minimální mzdy. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a teď dám slovo paní starší Jany Biziu, prosím. Já nevím, zda jsem to řádně vyslovila či ne, protože eh, pro mě je to těžké. Vy jste členkou stáleho výboru pro zaměstnanost a sociální práva řecké vlády. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. V první řadě jsem chtěla pogratulovat paní předsedkyně Evropské komise Ursule von der Leyen za tuto iniciativu, která přichází opravdu ve správnou chvíli proto, aby Evropská unie aplikovala řádné a důstojné podmínky pro všechny pracovníky a zaměstnance. Je to zcela zásadní nástroj pro to, abychom tedy měli opravdu minimální ferovou mzdu. Já jako žena doufám, že něco takového také přispěje ke snížení mzdové nerovnosti mezi ženami a muži. V Řecku minimální mzda už je stanovena zákonem z roku 2012 a předtím mezi lety 1998 a 2012 se hovořil o minimálním mzdě, která vycházela z kolektivních smluv. Na základě zákona z roku 2013 se začal aplikovat systém minimální eh, mzdy měsíční a denní, který vycházel z velmi obšírné konzultace zúčastněných sociálních partnerů. Celé té konzultace se účastnili vědci, experti, odborníci na zaměstnanecká a pracovní témata, na sociální <clears throat> témata a tak dále. A podle současné řecké legislativy výše minimální mzdy je stanovována na základě stavu řecké ekonomiky a rozvoje i z úhlu pohledu produktivity, cen, eh, zaměstnanosti, výše nezaměstnanosti a eh, celkových eh, mest. Tento konkrétní proces začal v roce 2018 a skončil v lednu roku 2019 prostřednictvím ministerského rozhodnutí, na základě něhož byla stanovena minimální mzda ve výši 650 euro. <clears throat> Proto, abych vám eh, jenom um, tady předestřela eh, představu o kupní síle, také eh, Eh, levné jídlo v Řecku stojí 10 euro. Když chcete si pronajmout v Řecku malý eh, byt, tak to bude stát minimálně 350 euro měsíčně, zatímco v Lucembursku 1500 euro. A já používám vlastně pro srovnání tyto státy, protože tady hovoříme vlastně o tom nejnižší, o té nejnižší minimální mzdě, Bulharsko a nejvyšší v Lucembursku. Mezi lety 1998 a 2012 minimální mzda v Řecku se postupně navyšovala. Poslednímu navýšení došlo v roce 2011. Potom došlo ke snížení minimální mzdy o více jak 20 a o více jak 30 pro mladší eh, pracovníky. To vlastně vycházelo z té zadluženosti Řecka a z celkově špatné hospodářské situace Řecka. Minimální mzda a její navýšení v roce 2020 je vlastně jedním z nejdůležitějších témat, o kterém se teď hovoří v Řecku. To jde samozřejmě ruku v ruce také s dalšími dotacemi a podpornými systémy, které jsou, budou iniciovány co se týče minimální mzdy, tak tady hovoříme o více jak 600 tisících pracovníků, kteří buď to vydělávají buď 650 eh, euro měsíčně, anebo pracují na poloviční úvazek a vydělávají méně jak 500 euro měsíčně. V nedávném projevu náš premiér hovořil o tom, že souhlasí s navýšením minimální mzdy, ale toto navýšení musí jít ruku v ruce s hospodářským růstem a se zlepšením stavu naší ekonomiky. Otázka týkající se minimální mzdy je otázkou, kterou se Evropská unie zabývá už mnoho let s tím cílem, zajistit růst zaměstnanost, bojovat proti pracovní chudobě a Řecko rozhodně v každém případě podporuje minimální mzdu a myslíme si, že by měl existovat nějaký evropský mechanismus, který národnímu zákonodárci dá možnost stanovit minimální mzdu ve své zemi na základě specifických charakteristik své vlastní země a své vlastní ekonomiky. Řecko je zemí, která podporuje sociální dialog a také kolektivní smlouvy hospodářské politiky Řecka obsahově jsou velmi sociálně zaměřené, proto také, aby nějakým způsobem reagovali na mzdovou situaci. Řecko rozhodně chce investovat a chce samozřejmě podporovat své zaměstnance. Jakákoliv aktivita Evropské unie v oblasti minimální mzdy musí samozřejmě respektovat národní tradice a autonomie zúčastněných aktérů. Jakákoliv aktivita bude vítána ze strany Řecka. Je třeba si v každém případě uvědomit, jaké tyto politiky budou mít dopady v každodenním životě našich zaměstnanců. Zaměstnanci, pracovníci Evropské unie musí mít důstojnou minimální mzdu, která jim umožní důstojný život. Eh, Děkuji a nyní můžeme zahájit diskusi mezi členy Evropské Evropského parlamentu a národními parlamenty, vzhledem k tomu, že máme už dlouhý seznam přihlášených a e, čas se naplňuje, protože toto zasedání musíme ukončit v 19 hodin, tak vás e, laskavě prosím, abyste sledovali e, svůj časový limit s tím, že máte maximálně minutu 30 každý z řečníků. Omlouvám se za to. První je paní Anna Johansson ze Švédska. Tak, fru Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych na úvod řekla, že vítám ambice komise, že si přejí posílit udržitelnou Evropu a zajistit dobré životní a pracovní podmínky pro všechny. Máme obrovský respekt mezi, eh, před všemi iniciativy, iniciativami komise v této oblasti. Ale domníváme se, že je třeba zároveň také respektovat národní kompetence. A nyní jsme se doskechli, že komise říká, že minimální plat samozřejmě spadá do kompetence členských států. S velkou obavou sledujeme tuto diskusi Máme strach, že by mohlo dojít k tomu, že se bude nějak vynucovat změna zákona na národní úrovni, která určuje výši minimálního platu. Neboť při určování této výše je třeba zohlednit celou situaci na trhu práce, výši mest obecně. Pro výpočet existuje několik různých modelů a minimální plat také přispívá ke konkurenceschopnosti toho konkrétního daného státu. Jak říkám, existují různé metody výpočtu a proto jsme proti tomu, aby se přijímala nějaká směrnice pro určování minimálního platu. My ve švédském parlamentu jsme jasně proti, stejně tak jako je i proti švédský, například švédský svaz zaměstnavatelů. Pak máme jisté problémy s těmi doporučeními, například eh, je tady jisté omezení na pracovním trhu provádět vlastní opatření, jakožto národní stát. My, jakožto švédský parlament, eh, vyzýváme, abychom měli sice společné cíle, ale měli volně možnost po celé Evropě zavést pro ně odpovídající rozumná opatření. Děkuji. A nyní další řečnické Světlana Aceva z Bulharska. Paní Angelová z Bulharska, děkuji. Minimální eh, mzdy eh, jsou pro Bulharsko velmi důležitým eh, tématem a to nejenom proto, že čelíme demografickým výzvám, ale také proto, že chtěm, chceme zajistit vysokou životní úroveň pro každého v naší zemi. A proto jsme v Bulharsku zahájili širokou debatu na toto téma s Evropskou komisí a chceme od listopadu eh, přispívat eh, do sociálního pilíře. Bulharsko je jednou z mála zemí, kde je stanovena minimální mzda a vychází z reálného stavu hospodářství eh, a z možností zaměstnavatelů. A je nám jasné, že to skýtá dobrý základ pro ekonomický růst, eh, pro růst mest a eh, poptávku a také zvyšování životní úrovně. Eh, domníváme se, že spravedlivá minimální mzda je velmi dobrou iniciativou na celoevropské úrovni, protože to může eh, přispívat ke zvyšování životní úrovně a transparentnosti. Děkuji. Nyní má slovo pan Johan Danielson za Evropský parlament. Děkuji. A děkuji také Nikolasi za úvod. My jsme už měli příležitost diskutovat o evropské minimálním mzdě, mzdě v minulosti a také s, evropsk, pardon, s národními eh, kolegy o tom, že bychom upřednostnili spíše doporučení eh, než směrnici. Ale včera jsme eh, diskutovali ve výboru o Eh, eurofondech a o chudobě a hovořili jsme, že eh, eh, lidé, kteří nejvíce čelí chudobě, jsou buď lidé na zkrácený úvazek nebo samostatně vydělečně činí nebo s dočasnými pracovními smlouvami. Eh, nevím, kolik času budete mít na odpověď, ale ptám se, co můžeme eh, udělat společně s iniciativou pro minimální mzdy, abychom zajistili, že větší část evropské populace bude mít eh, místo dočasných pracovních smluv smlouvy na plný úvazek. Děkuji a nyní má slovo paní Kalista z Rumunska. Děkuji. Rumunsko se těší na rozhodnutí, které přijmete v této věci a vážíme si toho, že respektujete národní rozhodnutí, protože každá země má vlastní specifika. Rumunsko patří k těm zemím, které má eh, zákonně upravenou minimální mzdu. Eh, bylo to vládní rozhodnutí, ale stále se divím, co se stane, když sociální aktéři tomu nerozumí, myslím odbory a zaměstnavatele, protože to se eh, někdy stane. Co eh, se eh, stane, když se, nepodaří, se jim nepodaří dosáhnout pozitivního výsledku vyjednává, vyjednávání. Ehm, pak ehm, se nepodaří eh, eh, vydat eh, příslušný akt na evropské úrovni, protože konec konců růst minimálních mest by měl reagovat na ekonomickou realitu v každé zemi. A chci zdůraznit, že v Rumunsku například malé a střední podniky zajišťují asi 58 HDP, takže je důležité, o e, jaké e, minimální mzdě hovoříme, abychom nezničili zcela soukromý sektor. Děkuji a nyní má slovo pan Angel Stiselis z Malty. Děkuji. Děkuji vám. my diskutujeme a navrhujeme tento rámec minimálních eh, mest v mnoha zemích, ale eh, naše země už eh, má tento rámec. V roce 2017 došlo k přepracování této minimální mzdy a shodli jsme se se sociálními partnery, že zaměstnanci nemohou pobírat minimální mzdu déle než jeden rok po uplynutí jednoho roku musí eh, zaznamenat eh, nárůst eh, v té základní mzdě. To znamená, pokud, i když máme zákon o minimální mzdě, tak zaměstnanec ji nemůže pobírat déle než rok. My jsme to už navyšovali pět let po sobě a nezvyšujeme daně při, přitom. Ehm, paní předsedkyně, u osob se zdravotním postižením ehm, víme a máme i e, systémy ehm, pro to, aby se e, tyto osoby mohly účastnit trhu práce. Takže e, začlenujeme je také na trh práce ale máme také menší počet těchto osob, které nemají dostatek příležitostí Eh, k zapojení se na trhu práce, ale potřebují mít eh, důstojný život eh, a proto jim musíme poskytovat minimální mzdu, protože chceme, aby žili důstojně. Takže tyto osoby se závažným zdravotním postižením ehm, pobírají dávku, která je ve výši minimální mzdy. To je velmi důležité, Předsedkyně přerušuje, minuta 30 už uplynula. Madame Bishop má slovo, Evropský parlament. Děkuji, paní předsedkyně. Je velice dobré, že dnes jsme propojili dvě témata chudobu dětí a téma minimální mzdy. Neboť je zcela jasné, že obě dvě tato témata jsou velice úzce propojena, pokud Eh, nebudeme mít dobrou minimální mzdu, bude existovat vždy chudoba dětí. Proto je dobré a důležité, že se věnujeme tomu tématu. Já jsem vděčná komisi, že, to, že takto činí má odvahu. A už jsme to viděli, kolegyně to říkala. Měli jsme strategii do roku 2020, kdy jsme měli nezávazný cíl omezení chudoby. Nefungovalo to, nakonec jsme měli dokonce více chudoby. Nyní se skutečně seriózně, závažně snažíme to řešit a to závazným způsobem. Je to správný krok, ale doslechli jsme se, že tady panují také poněkud odlišné postoje v některých zemích je mnoho chudých lidí, kteří pracují a navzdory tomu jsou chudí. A pak jsou tady země, které mají velice dobrou politiku kolektivních smluv a jsou schopni to e, zajistit jiným způsobem, aby ty mzdy nebyly příliš nízké. Proto potřebujeme dvě různé strategie. Jednak musíme posílit politiku kolektivních vyjednávání, nejenom v těch zemích, kde už je silná, ale země tam, kde jsou slabá kolektivní vyjednávání. To je velice důležité, neboť ten minimální plat, to je takový ten nejnižší přístup, ale pokud chceme mít v Evropě dobré platy všude a my jsme jeden z nejbohatších kontinentů světa, tak se o to musíme snažit všichni společně. Není možné, abychom pouze snižovali minimální platy a zasahovali do politiky kolektivního vyjednávání, tak jak se to odhrálo v Řecku. Musíme zajistit, aby každý v Evropě, kdo pracuje ze své práce, mohl kvalitně žít. Děkuji. A nyní Azila Barca z Maďarska, prosím. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, maďarský parlament již od eh, toho, kdy zavedla komise konzultace o minimální platu, se tomuto tématu velice věnuje. Je ale třeba, aby Evropská komise respektovala národní tradice, tripartitu a kolektivní smlouvy. Eh, sociální partneři v Maďarsku se samozřejmě budou zúčastnit té konzultace, kterou nastartovala komise. V Maďarsku se nám za poslední léta zdvojnásobil minimální plat a platová nerovnost v Maďarsku je nižší než ve zbytku Evropy. Líbí se nám návrh, ale zároveň máme jisté e, obavy, co se týče právního základu a kompetence sociálních partnerů. Rád bych potrhl, že je třeba, aby komise zohlednila výsledky konzultace, která probíhá a měla by také předložit eh, detailní analýzu dopadu. Všichni víme, že v aktuálním ekonomickém kontextu se platy navyšují všude v Evropě a to i bez zásahu Evropské komise. Navyšují se zejména v nových členských zemích, který, eh, jak se to můžete dočíst o zprávě o zaměstnanosti. Samozřejmě ta čísla se různí, ty výše sociálních platů, ale toto vše spadá do národní kompetence. Děkuji vám. Děkuji nyní paní Ždanoka z Evropského parlamentu. Eh, Děkuji, budu hovořit lotyšsky. Naš politická skupina, skupina GUE, odvedla velkou práci a velice bojovala za společný jednotný přístup k minimálnímu platu a minimálnímu příjmu v Evropské unii. Ráda bych připomněla, že v našem usnesení z dubna 2019 hovoříme přesně o těchto záležitostech, nejenom o minimální platu, ale také o minimální příjmu. Pane Šmites, doufáme, že komise, až se bude věnovat otázce minimálního platu, nezapomene ani na téma minimálního příjmu že se tomuto tématu bude věnovat i na evropské úrovni. Neboť chudoba dětí a boj proti chudobě z dětí dětí samozřejmě více souvisí s minimálním příjmem, ne až tolik s minimálním platem. Pokud hovoříme o minimálním platu, tak v nás jedna věc vyvolává obavy, a totiž skutečnost, že bylo navrženo, nevycházet z průměrného platu, ale z mediánu. Tyto eh, hodnoty jsou samozřejmě různé, zejména pokud existují velké platové rozdíly, ale k tomu se ještě podrobně vrátíme. Děkuji. A nyní pan Láslo z Maďarska. Děkuji mnohokrát. Vážený pane komisaři, podporujeme iniciativy které mají za cíl vytvořit silnou Evropu. Souhlasím se všemi, kteří říkali, že v Evropě potřebujeme takovéto možnosti, že potřebujeme, aby členské spáty tyto možnosti měly. Co se týče iniciativ, těch sociálních iniciativ, základ těchto iniciativ by, by mohlo být hospodářství, které je silné. Ale nemůžeme mít silnou ekonomiku, pokud eh, nebudou v souladu s ní i sociální podmínky, kompetence, dovednosti, učení pracovnících. Toto vše určuje stav ekonomiky. V Maďarsku máme 4,4 milion osob a 3,1 milion osob má plat, který je nižší než evropský průměr. My jsme tedy proto, aby se zavedl minimální plat na evropské úrovni. Také víme, že mnoho zemí již má zkušenosti s minimálním platem a Rád bych podotkl, že my této iniciativě věnujeme obzvláštní pozornost, zejména se soustředíme na dialog s zúčastněnými stranami a nevládními partnery. Je třeba, abychom mezi sebou sdíleli naše skuteč, zkušenosti a je to skutečně velice důležitá věc. Tlumočníci musí odejít v 7 hodin a máme na seznamu řečníků ještě spoustu dalších řečníků. Já se omlouvám, není to kvůli mě. Özlem Demiral za Evropský parlament, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská sociál, listina sociálních práv ve článku 4 zakotvuje právo na spravedlivou odměnu za práci V této listině je také jasně upraveno, že lidé, kteří pracují, musí dostat přiměný žený plat tak aby mohli přiměřeným způsobem žít. Je tady nějaká diskuze o tom, co je přiměřené či spravedlivé? Já si myslím, že to ne, to, jak to můžeme nadefinovat, je, že lidé, kteří pracují, přeci nemohou žít v chudobě a my tady máme jasnou definici chudoby, je to 60% mediánu příjmu, to je jasně definováno i na evropské úrovni. Lidé, kteří dostanou plat, který bude pod těmi 60% evropského mediánu, jsou ohroženi chudobou. To je skutečnost. To znamená, že pokud chceme dodržet Evropskou listinu sociálních práv, musíme jasně stanovit minimální plat a to by bylo 60% mediánu. Nestačí přijít s doporučeními, je třeba to zavést. Většina členských států má minimální plat, já pocházím z Německa, i my máme v Německu minimální plat, ale ten je tak nízký, že lidé, kteří pracují a dostávají ho, tak potom eh, později eh, jsou ohroženi chudobou, když odchází do důchodu, jsou v seniorském věku. Je třeba, abychom tedy hovořili o minimální platu, zavedli jasné definice toho, co je minimální plat, co je chudoba a ano, to je poslední věc, Evropská unie nemá dělat platovou politiku, o to vůbec nejde, jde spíše o to, abychom na evropské úrovni přibližovali naše životní poměry. Děkuji. Paní Dura Frandis, Evropský parlament. Já budu hovořit jako poslankyně Evropského parlamentu, ale také budu hovořit jako španělska, protože španělská vláda nemohla vyslat své poslance, protože ještě nebyly ustanoveny parlamentní výbory, takže vám řeknu něco o Španělsku, i když dovedu si představit, že asi to hodně víte. Současná socialistická vláda v koalici s levicemi i mými stranami se zavázala k tomu, že stanoví a navýší minimální mzdu a to na 60 mediánu podle OIT a podle sociální charty. V tomto roce se tedy podařilo i společně s odbory tedy dojít, dosáhnout navýšení. Pravdou je, že minimální mzda stanovená vládou se může snížit ve chvíli, kdy dojde k vládní obměně. A právě proto je velmi důležité, aby vlastně existovala nějaká iniciativa na komunitární úrovni, a která by vlastně byla dalším nástrojem eh, v boji proti chudobě. Samozřejmě, že chudobu nevymítíme pouze minimální mzdou, ale je to jeden z klíčových nástrojů v tomto boji. A právě proto chci říci, že socialisté ve Španělsku opravdu dělají všechno pro to, aby podpořili iniciativu, které se týká eh, která by vlastně měla zajistit důstojné odměňování všech pracovníků. Pan Denis Radke, Evropský parlament, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Má, převzal jste skutečně obtížný úkol, nebo téma minimální plat, to je téma, který zajímá mnohé, vidíme to tady v rozpravě, ale vy máte ten v uvozovkách problém, že vaše šéfka vám předepsala, že během prvních 100 dnů vaší práce musí přijít návrh. To vám situaci neulehčuje, ale musím celé jasně říci, že vy si myslím, při zvládání tohoto obtížného úkolu si zasloužíte veškerou podporu. Tady se přihlásili kolegové z severských zemí a chápu, že mají velké obavy neboť právě v severských zemích, ale také v Rakousku existují funkční systémy a každý má samozřejmě strach, jak to tedy eh, jaký dopad to bude mít na ten národní systém, to, co se rozhodne tady na evropské úrovni. Ale já jsem proto, abychom v rámci naší diskuse se nedívali pouze na to, co funguje, ale podívali se zejména na to, na ty země, kde to nefunguje, nebo kde ani není tradice sociálních partnerů, tripartity, nebo není dobře naplňována. A proto já mám takovou, bych vyzval ti, kde to u nich doma funguje, prosím, pomožte těm, kterým to nefunguje. To by měl být takový náš společný cíl. A není paní Ann Sander za Evropský parlament a omlouvám se, ale bude to poslední řečník. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Já bych ráda pozdravila všechny, přivítala veškeré iniciativy, kteří chtějí více sociální Evropy my nutně potřebujeme sociální Evropu, abychom chránili ty nejzranitelnější, například i děti, jak jsme o nich hovořili. Ale musíme mít také e, více sociální spravedlnosti mezi pracujícími v různých členských státech a také bychom měli zavést více spravedlivé konkurence na evropském trhu. Vy jste se rozhodl, bylo to tedy rozhodnutí komise, že se budete věnovat eh, otázce minimálního platu a je to pravdu, je to úkol, který bude velice obtížný. Už jsme to tady slyšeli dnes, eh, známe ty postoje různých eh, států z postoje zde v parlamentu. Obtížné také to, že současně se musí respektovat zásada subsidiarity, tedy ta národní specifika a zároveň třeba mít evropskou iniciativu a ptám se, eh, na hodláte zavést nějaké nové cesty, nástroje, tak abyste zajistil více sociální konvergence, které by byly možná jednodušší v rámci jejich zavedení než zmiňovaný minimální plat? Děkuji. Závěrem chci říci, že zdá se, že všichni vidíme propojení mezi férovou minimální mzdou a zárukou pro děti na evropské úrovni. Všichni jsme za jedno, že potřebujeme evropskou záruku pro děti, ale nejsme eh, ve shodě, že potřebujeme minimální mzdu na evropské úrovni. Takže je to velká výzva, velká výzva zejména pro pana eh, komisaře Nikolu Šmita. Eh, hodně štěstí. Nyní mám ještě jedno oznámení. Doufám, že tlumočníci budou spolupracovat. Za prvé, budete eh, nyní eh, eh, do provození do Evropského domu nebo domu Evropské historie z Evropského parlamentu a za druhé, prosím, nezapomeňte si nic v prostorách Evropského parlamentu, protože když ho opustíte, nebudete se moci již vrátit. Prosím, abyste si vše vzali sebou. Děkuji.